Není mikrofon. Bohužel nemáme mikrofon. Můžeme očekávat od eh, Evropské rady ve čtvrtek a v pátek eh, významné výsledky. Naše politická skupina věřím, že většina Evropského parlamentu věří, že můžeme ukončit eh, tento summit a že dospějeme k velice zásadním, odvážným rozhodnutím, protože tento komplexní rozsah této krize v podstatě není řešen ani v radě, ani v parlamentu. A otázky, které se týkají ratingových společností, jakou úlohu se hrávají v této krizi, Měli bychom se především podívat na chyby, na zdroje eh, této krize jako takové. Nehledejme externí příčiny eh, krize, která vznikla v Evropské unii, ale podívejme se především na interní problémy, na instituce. Také tato krize neskončila. Ti, kteří si myslí, že se dají nějaké dodatečné peníze Řecku a že to skončí krizi nebo že pomůžeme euru, tak tím ukončíme krizi. Ne, není tomu tak. Tato krize stále pokračuje a pokud nepřijdeme se strukturovanými řešeními pro Řecko, pokud nebudeme mít strukturované Řecko, a to nemáme strukturované řešení pro Řecko, a pokud nevytvoříme skutečnou politickou ekonomickou unii v Evropě, tak eh, nevyřešíme krizi. To teprve bude vyřešení této krize, pokud vytvoříme takovouto unii. Pokud můžeme mít jednotnou měnu a 17 vlád, 17 ekonomických strategií, 17 eh, trhů s obligacemi, to nikde jinde na světě neexistuje. Pouze my v Evropě si myslíme, že můžeme mít jedno, jednotnou měnu, ale odlišné politiky. 17 vlád, 17 eh, různých ekonomik a 17 eh, různých trhů s obligacemi. Co říkají federalisté v Evropském parlamentu? Včera pan Lipský, stávající eh, ředitel IMF, požádal Evropu, aby vytvořila jednu politickou ekonomickou unii, abychom mohli řešit tuto krizi. A včera to byl pan Geithner, ministr financí Spojených států amerických, který prohlásil, možná už mohou skončit eh, ty diskuse a měli by skutečně vytvořit politickou ekonomickou unii. Takže i na druhé straně Atlantiku vědí, co máme dělat. Jak to, že my nemáme tu patřičnou odvahu učinit tento velký krok upředu a vytvořit ekonomickou politickou unii. To je ta velká otázka, kterou musí řešit rada, která se bude konat zítra. A za druhé, Musíme pomoci Řecku nejen defenzivním způsobem, myslím si, že musíme zavést velice přísný šetřivý program a to je projednáváme s řeckou vládou, možná můžeme jít i nad rámec toho, co je nyní na stole, ale musíme mít také pozitivní plán pro Řecko. Řecko se nemůže vymanit z krize pouze na základě šetřivých opatření. Řecko potřebuje také růst a investice a to díky Evropské unii můžeme zajistit. Například eh, garance pro soukromé investice. Eh, například v Řecku nejsou soukromé investice. Také půjčky ze strany Evropské investiční banky. Proč bychom neměli využít eh, část privatizačního programu ne pro fiskální konsolidaci, ale na vytvoření a zajištění nového růstu v Řecku? Mám nyní žádost ne pro pana Šulce, ale pro pana Dala, řeknu to francouzsky. Je jasné, že musíme být demokraté. Pokud chceme dát peníze Řecku, tak všechny ostatní změny musí, země musí dojít ke koncenzu, co se týče Řecka. A já si myslím, že to se týká především pana Dola, který řekl věci, které nejsou pravda. Že musíme přesvědčit politické eh, přátelé, abychom mohli naplnit tento slib. Ano, to potřebujeme, to vím, ano, je to těžký úkol, který máte na svých bedrech, eh, Josefe, ale vím, že zvládnete tuto velkou výzvu, protože skutečně je to země, která je v hrozné situaci a ta si vyžaduje politickou jednotu a nemůžeme si hrát na nějaké politikaření, když chceme řešit eh, Eh, řeckou krizi a já jako belgičan mám podobnou zkušenost, eh, a to řadu let. A na závěr, pane předsedo, také musíme být velice upřímní, potřebujeme mnohem odvážnější ekonomický balíček než ten, který se nachází na stole nyní. A tady se obracím přímo na předsedu pana Barose. Mluvčí Evropské komise včera na tiskové konferenci řekl, že není zapotřebí, abychom měli eh, v balíčku právě vyšší obrácené hlasování kvalifikovanou většinou. A já chci, aby komise byla spolu s Evropským parlamentem, abyste zavedli mnohem lepší metodu komunitárního rozhodování právě v rámci tohoto ekonomického balíčku. Ano, děkuji. Pane Eh, Frhostate, podložil jste otázku panu Dólovi a vidím, že pan Dól chce odpovědět. To je slušnost, zamával svojí modrou kartou, takže se vás ptám, zda souhlasíte s tím, že naopak obdržíte otázku od pana Dola. Nejen ze strany pana Dola, ale také pana Sarkosa. Nejdříve pan Dol. Ano, jenom velice stručně. Bych chtěl položit otázku eh, předsedovi liberální skupiny v den, kdy s těmi liberálními vládami se mu podaří eh, sehrávat veškerou solidaritu ve všech zemích, tak já jsem si jistý, že pak pro Řecko naše skupina ano, a to ještě dříve než ty se takto vysloví. To ti je pak opět zopakuji. Pane Verhofstadte, chcete zodpovědět na tuto otázku? No, ano, pane předsedo, ve většině zemí, o kterých hovoří pan Dol, tam je koalice, tam jsme v koalici s křesťanskými demokraty, takže to má své důsledky. A dnes odpoledne před eh, Evropskou radou, která bude tak důležitá, eh, musíme eh, přece zabránit tomu, že se sází na politickou kartu své politické strany a zabraňuje se něčemu jinému. Já přece nebudu eh, používat liberální kartu a vysvětlovat se proti vaší eh, pozici a podobně. To je přece eh, otázka, eh, kdy eh, ve vaší skupině je celá řada přátel, kteří eh, ostatně přešli do naší skupiny. A jež jedinou věcí je pomoci řeckému lidu, aby se dostali z krize. A vy tady můžete také sehrát důležitou úlohu a spolehám se na tebe. Děkuji a nyní dám slovo panu Kocakosovi. Opět může položit další otázku a Prosím, pane Verhofstadte, odpovězte během 30 vteřin. Eh, děkuji. Jsme velice rádi, že bylo řečeno, že řecký problém je evropským problémem. Musíme tam provést velké strukturální metody v rámci privatizace. Chtěl bych také informovat, pane předsedo, možná není dobře informován, že se jedná o zcela zásadní věci. Nejsou to pouze návrhy nové demokracie. Vláda v podstatě neprovedla tuto politiku během 18 měsíců. V tom je problém. Není to otázka, je to pouze prohlášení. Dobře. Takže nyní má slovo pan Ranzor, který má také otázku. Já doufám,

Pane předsedo, eh, já si myslím, že je zcela zřejmé, že když nevyřešíme řecký problém, že budeme mít velký problém v celé eurozóně. A my už ty problémy máme, už je máme v Irsku. Víte, že rozdíly v maržích eh, přesahují 800 eh, bazických bodů mezi Portugalskem a e, e, Německem a Irskem. Od počátku této krize potřebujeme solidaritu a ona se nevyskytla. A ta nesmí být namířena jenom vůči Řecku, ale vůči všem státům eurozóny. A protože nám v prosinci 2009 chyběla solidarita, proto máme mnohem větší problém, než bychom dnes měli a museli mít. Děkuji. A teď pokračujeme v debatě dále a dále pan eh, Zahradil dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Velice zábavné to je dnes v našem parlamentu. Dovolte, abych připomenul, že je nás zde mnoho, kteří jsme zažili komunismus a kteří od té doby dosáhli obrovský a rychlý pokrok, abychom se vůbec připravili na členství v Evropské eh, unii. Správně jsme byli přinuceni, abychom eh, prokázali, že dokážeme splnit kodaňská kritéria, eh, prokázat, že máme plně funkční tržní ekonomiku a tak dále a tak dále, ale bohužel takováto úroveň kontroly nebyla aplikována na některé země eurozónu. Proč? Pane předsedo, jednoduše proto, že toto bylo konstruováno jako politický a ne ekonomický eh, projekt. A proto tato kritéria byla ignorována, čísla byla mlžena tak, aby mohly vstoupit i země, které na to nebyly připravené. A to je příčina toho problému. My teď stojíme před těmi následky a stojíme před zlomovým bodem. A věřte mi, že přesto, že Většina členů EKR e, jsou e, ze zemí mimo eurozóny. Ani my nechceme, aby euro selhalo, ale myslím, že nemá smysl je hájit Eh, za každou cenu. My jsme na konci tedy možnosti záchrany. Evropská rada by měla vydat jasný signál a jestli něčí pozice je neudržitelná v eurozóně, tak pokud neučiní dramatické změny, eurozóna by neměla váhat a měla by využít možnosti restrukturalizace dluhu a nebo dokonce, i když se to zdá být kruté, takovou zemi vyzvat, aby tento klub upustila. A když se to neudělá, pane předsedo, řeknu vám, jak to bude dál. Příště vaši protivníci nebo protivníci na vašeho eh, následníka nebudou milí a slušní euroskeptici, jako jsem například já, ale budou to opravdu oškliví antievropané. A proč? Protože ti budou zvoleni Eh, nazlobenými německými eh, pláci daní, zoufalými německými a nizozemskými podnikateli, kteří budou mít plné, eh, plné zuby hrazení dluhů cizích lidí. A pane předsedo, ani já, ani vy nestojíme, aby něco takového se stalo. Takže jednejme podle toho. A pane předsedo, žádám vás, abyste přestal zneužívat každou krizi jako příležitost Eh, k propagování další nadnárodní eh, eh, agendy, jako je fiskální unie nebo daňová unie, protože to nás nedovede nikam. To není krize Evropy, to je pouze krize jedné staré, zastralé koncepce evropské integrace a to je všechno. Děkuji. Kolegyně Harms, na no, čtyři minuty. Eh, vážený pane předsedo, paní Gyri, vážení kolegové, já jsem překvapená, jak eh, vlastně nabrala ta diskuse na hlasitosti, když hovoříme o eh, krizi, ve které vězí Evropská unie již tak dlouho, když si uvědomíme, že vlastně hájíme Schengen, že v Maďarsku vlastně se nepodařilo ochránit svobodu tisku, Eh, a že tady máme problémy v, Lim- v Libii, že tam se nám eh, vůči Libii nepodařilo nalézt společný evropský jazyk. Těžko se divit, že vzhledem k vyostření krize nebo eh, situace v Řecku pouze je potřeba říci, že sice máme v Evropě mnoho prezidentů, ale nemáme vedení. A to je jeden z velkých problémů, kterým se vlastně nikdo nevěnuje. My jsme stále v situaci, kdy krize, která vlastně trvá mnohem déle než krize řecká, že všechno to, co nachází eh, rada jako odpověď, přichází příliš pozdě a v příliš malých dimenzích. Eh, ta myšlenka, že pouze díky záchraně Řecka a eh, díky stabilizace jehu, jihu může Evropská Unie přežít tak, jak si to přejeme a e, že můžeme opatřit lepší život pro Evropany e, všechny, tato myšlenka tu se nepodařilo e, vlastně rozšířit a myslím, že za to existuje jedna odpovědná instituce a to je Rada Evropská unie. Parlament myslím, také nemá pouze čistý štít, protože se bránil tomu, aby se sjednotil včas před touto historickou radou tak, aby jednotně eh, našel řešení. Je velice politováníhodné, že kolegové tedy vpravo eh, ode mě se neudrželi a eh, vlastně nedokázali včas pohovořit problému Řecka. Já si myslím, že to, co se děje v Řecku, Tady je potřeba o tom mluvit. Josef Dal píše, eh, eh, hovořil o nové demokracii, ale socialistická eh, frakce a SED má také svou, svůj díl odpovědnosti i za Papandrea a jeho vládu, i když něco zvládla, ale co se týče ale eh, o správných programech, které by fungovaly v té eh, krizi, o těch eh, vlastně rozhoduje i řecká, řecká vláda. V Řecku neexistuje žádná daň z majetku, špatná, špatný výběr daní. To je nespravedlivé. Všechna vina nepadá na naše hlavy. Je třeba říci, že řecké elity, elity, které na té krizi až doposud vydělávají, i ty by měly převzít část viny. Dámy a pánové, všechno to, co opakovaně říkáme k Řecku, eh, to stále platí. Eh, delší eh, lhuty, měkčí úvěry, myslím, že musí vlastně existovat nějaké vlastně nějaké řešení toho dluhu, které by nebylo tak bolestivé a je e, také řešení e, na které v Evropě zdá se nikdo nevěří. Podíl e, soukromých věřitelů, kteří by také mohli pomoci. A k tomu nemáme ještě žádné politické vedení a myslím, že to je to, o čem bychom měli hovořit během té Evropské eh, rady. Já vám, pane Barozo, přeji mnoho štěstí, eh, co se týče vašemu plánu, vašeho plánu eh, spravedlivějšího zdanění jako cesty k té krizi. My jsme pro, tento parlament mnohokrát řekl, že je pro, ale já mám pocit, že daňové úniky, nespravedlivě vyplácené bonusy, to všechno, co přispělo k tomu finančnímu neštěstí a co se stále ještě eh, nepodařilo vyřešit, je také součástí vaší odpovědnosti. Děkuji. paní kolegyně Harms a teď eh, dvě minuty kolega Bisky. Děkuji, pane předsedo. Když eh, se podíváme na Řecko, tak můžeme leco zjistit. A my Řecko, my, my, my Řecko nezachráníme jen tak a můžete vy za to zkusit převzít zodpovědnost. Než ale potom eh, než, než vlastně eh, přislíbíme něco, tak je potřeba trošku více ještě eh, uspořit. Co se týče evropského semestru, ten by měl použít vlastně tento plán jako předlohu v tom Evrops- pro evropské státy. Máme tady bylo by možné mít nějakou privatizační uh, agenturu, něco jako byl německý Trojhand, který udělal některé pozitivní věci, ale také násilnou, nás, násilnou, násilné kroky, kde industrializace. Já nechci arrogantně poukazovat pouze na chyby jiných, Eh, Řecku chybí miliardy a bez eh, rychlé změny kurzu eh, nečeká Řecko nic jiného než záchranný deštník bank. Ale možná bychom mohli se vzdát mohli se vzdát dobrovolné účasti soukromého sektoru, to si myslím, že by bylo politická sebevražda. Jediná alternativa podle mě je radi, radikální změna finanční a hospodářské politiky, ale k tomu chybí odvaha. Příčiny krize s těmi, s, s těmi nebojujeme a to je právě náš problém. Nemáme odvahu k více eh, k větší demokracii, transparentnosti a méně politiky za zavřenými dveřmi. Evropská eh, politika je tím ohrožována a eh, stále a nacionalismus vyhrává. Eh, rada by měla vydat jasné signály a ne opačně. Děkuji. Děkuji kolego Bisky a nyní na dvě minuty kolega Ferry. Pane Barroso, chci se zeptat, jak je váš eh, plán B. Říkáte, že to není zapotřebí a pokaždé, když říkám, že některá země zkrachuje, tak říkáte ne, ne, ne, žádný problém tam není. A opět Eh, se nacházíme eh, u druhé krize Řecka. Vy říkáte, že nemáme jinou alternativu. Pořád se vydáváme stejnou cestou. Odlížíme od toho, že španělský trh z dluhopisy také krachuje. V podstatě máte stoprocentní výsledky toho, že se mílíte, co se týče vašich výhledů a jak si vede euro. A pokud si myslíte, že tento balíček pomůže Řecku, tak se milíte. Ne, naopak jim pomůže třetímu záchrannému balečku během několika měsíců. Musím říci, že mi to přijde nesmírně smutné, že země, která vynalezla demokracii, je zastrašována vámi a také hrozným Mezinárodním měnovým fondem a musí přijmout tento balíček šetření. Musí osekat svoji ekonomiku která je povede do naprosté ekonomické deprese. Nemají žádnou jinou alternativu. Je to forma eh, takovéto politiky a jsou pochopitelně zoufalí, proto vycházejí do ulic, demonstrují a může se situace pouze zhoršit. Obral jste je o peníze, ale také jste je obral o demokracii. Co chtějí dobří demokraté v Evropě? Chtěli by najít alternativu, chtěli by pomoci, eh, řeknu, aby si obnovili svoji měnu, aby měli eh, patřičné hodnoty, aby měli možnost eh, opět si vyjednat eh, dluh, protože v podstatě se dostali na nenávratnou cestu. A pouze tehdy budou tyto balíčky fungovat. Pouze tehdy řekové přijmou takovéto škrty. Pokud se vydáme touto cestou, jakou jsme se vydali, tak je to skutečně cesta k ekonomické a politické pohromě. Pan Savila se přihlásil s modrou kartou. Eh, pane Ferigi, eh, přijmete otázku? Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat eh, pana Faráže na toto. Chci vědět, jak, velký, jak velká je zadluženost Spojeného království. Myslíte si, že Spojené království může izolovaně, jakožto izolovaný ostrov, z toho vzejít eh, samostatně. Před 20 lety jsme byli součástí eh, směného kurzu. Dostali jsme se do pasti, museli jsme mít eh, sazby, které byly dvojnásobné oproti marce, než měly být. A to znamenalo, že lidé přicházeli o práci, a pak jsme se vymanili z tohoto mechanismu a situace se obnovila a byla mnohem lepší v 90. letech. Máte různé ekonomiky s různým růstem, s různou váhou po celém světě. My jsme se poučili, naštěstí jsme se nepřepojili k euru, ale bohužel vy jste se dostali do uh, ekonomického vězení. Děkuji kolego Faradži a nyní eh, jedna a půl minuty kolega Madlener. Děkuji, pane předsedo. Pan Barroso říkal, že Řecko se může spolehnout na evropskou podporu. Evropa, jak tvrdí je, situaci zvládne. Na čem ale staví toto prohlášení? Podpora Řecku podstatě Lisabonská smlouva zakazuje a národní parlamenty individuálně by měly být schopny ji podpořit a mají možnost také říct ne, pokud chtějí. Takže pravomoc komise se čím dál tím více rozšiřuje a to musíme zastavit. Komise chce stejnou administrativu, chce přijímat veškerá rozhodnutí pod vedením pana Barose a pan Baroso nebyl nějak demokraticky zvolen. Žádný Evropan nezvolil pana předsedu Barosa. To, čemu říkáte pravidla demokracie, je v podstatě byrokratický diktát a Řekové by toto nemohli udělat eh, Holanděnům. V podstatě Nizozemí platí peníze, aby zachránilo. Je to nizozemský parlament, eh, který rozhoduje, ale to škodí eh, Holandianům. Pokud by nějakým zázrakem zmizel řecký dluh, tak by se údajně situace vyřešila. V podstatě jediné řešení je, aby byla zavedena opět řecká drachma a potom teprve se může eh, Řecko obnovit. Děkuji. Děkuji kolegovi Madlenerovi a nyní předseda komise pan Baros. Já bych rád odpověděl na dvě konkrétní otázky, které směřovaly na mě. Eh, nebudu se ale pouštět do ideologické diskuse. Eh, chci říci, že krajní pravice a krajní levice jsou spojené proti euru a proti evropskému projektu, to je zcela jasné. A já bych chtěl ještě jednou apelovat na všechny demokratické síly v Evropě, v tomto parlamentu, ale také v Řecku, aby se spojili v konsensu a aby udělali vše, co je možné a zajistili růst a prosperitu v Evropě. A ty dvě konkrétní otázky se týkaly finančních aspektů a naší pozici eh, k obrácené kvalifikované eh, většině. Já chci potvrdit, že návrh komise, který je předložen, to je otázka právě zavedení eh, daně z finančních transakcí. My jsme provedli eh, posouzení dopadu a říkáme, že jsou tady možnosti, aby fungovala eh, daň z finančních transakcí. A teď jsme se rozhodli, že přijdeme s tímto návrhem. Právě proto, že jeden důvod tady je, že vlastně na finanční transakce neexistuje ekvivalent DPH a s tímto návrhem my přijdeme. Druhá otázka. Ta byla z úst pana Frhovštata. A já bych chtěl jasně říci, že komise podporuje eh, tady eh, parlament s obrácenou kvalifikovanou většinou. Podporujeme vaši ambiciozní pozici a současně, a také Oli Rehn to jasně řekne dnes odpoledne, Budeme na vás silně apelovat, na vás ale i také na radu, abyste zvážili, zda je možné dohodnout se, přece jen se dohodnout v této věci, protože jsme přesvědčeni, že díky eh, pozici parlamentu došlo k velkému pokroku Eh, v oblasti tohoto balíčku, který se nyní projednává. Já vám chci poděkovat vám v parlamentu eh, za to, že jste na tom tak intenzivně pracovali. Ale děkuji také předsednictví radě, eh, které udělalo také, odvedlo také velice velkou práci. A také apeluji na vás na všechny a na vaši odpovědnost. Uvědomme si, že Eh, náklady nedohody by byly obrovské. Prosím, zvažujte to v této situaci. Ale obecně za to chci říci, že eh, komise podporuje komunitární eh, postup a podporuje ambiciozní přístup, podobně jak to podporujete také vy. To jsou konkrétní odpovědi z mé strany na konkrétní otázky. Děkuji. Děkuji předsedovi komise a nyní kolega Weber na dvě minuty. Vážený předsedo parlamentu, pane předsedo rady, vážení kolegové, k Řecku už toho bylo řečeno mnoho, dvě myšlenky. Za prvé, my nesmíme zapomenout na zásady i přes veškeré obavy, které cítíme. E, ty dva, dvě zásady pro Evropy jsou solidarita a na druhé straně vlastní odpovědnost. Řecko a ti ostatní, kterým se dostává solidarity, musí také odpovědně jednat. A to druhé, co chci říci, hovoří se o velké ověřovací zkoušce eh, Evropy, že by mohla dokonce i selhat že by se mohli znovu vrátit do Evropy staré, staří démoni. Já musím říci, že my bychom neměli mluvit jenom o Eh, malérek, měli bychom hovořit i o úspěších. Řadu věcí, které jsme dosáhli, bychom nedosáhli bez sjednocené Evropy. My máme za sebou i pozitivní věci. Myslím, že je jasné eh, a nebude tak těžké lidem dokázat, že jsme společně silnější než sami. A to druhé důležité téma eh, rady, to jsou otázky migrace, ale je tady souvislost, protože i u otázek migrace, migrace Schengenu vlastně jde o stejný pr- eh, princip. Tak, aby se nespochybňoval vinou nacionalismu velký úspěch, kterého jsme dosáhli. Eh, do Itálie proudí desítky tisíc uprchlíků a ale to přece by neměla eh, Itálie eh, považovat za krizi. V Belgii je dvakrát tolik uprchlíků. Ve Francii se dokonce reagovalo kvůli několika stovkám. Znovu se zaváděly eh, hranice. Eh, totež v Dánsku a v Maďarsku. Proto bych rád, aby Rada vydala jasný signál, když se bude hovořit o migraci a o Schengenu. Potom šéfové vlád Evropské unie musí vyslat jasný signál a říci, že si nepřeje, nepřejeme žádné nacionální egoizmy. Ani na tomto poli my chceme bránit jednotnou Evropu a pane předsedo, máte jistě podporu parlamentu při řešení této otázky. Děkuji. Děkuji kolegu Webrovi a nyní kolega Svoboda dvě a půl minuty. Děkuji. A pane předsedo Rady a komise, stručně k tématu, které mi e, osobně leží na srdci. Chorvatsko. Já doufám, že se podaří dospět k závěru, že Chorvatsko bude e, členem Evropské unie. E, komise odvedla dobrou práci. E, a komisař, eh, předseda komise i maďarské předsednictví společně a bylo by to dobrý, byl by to dobrý a důležitý signál, kdyby tady tento eh, pro region, který eh, je skutečně trápen problémy, kdyby zaznamenal takový úspěch. A neznamená to řešení všech problémů. My jsme tam měli kvůli různým skutečnostem naprosto Eh, nepřijatelnou situaci, ale podařilo se to částečně vyřešit. Je, je několik slov k Řecku. Je těžké vysvětlit občanům, když třeba uh, nedosáhneme řešení pouze dokumenty o ekonomické zprávě, ale je těžké eh, obyvatelům vysvětlit, když se zaměříme jenom na úspory. Potřebujeme také růst, ale jak jej zařídit? Přece nemůžete sami věřit, že pouhé úspory povedou eh, k růstu. Tady musí existovat eh, alternativa. Pan Verhoštat jmenoval různé eh, alternativy. A slyšíme to i z různých stran. Na jednu stranu samozřejmě omezení úspory, ale potřebujeme investice, růst. Co se týče privatizace, pane předsedo, vy přece víte, že teď krátkodobě tlačit Řecko do nějaké privatizační vlny, tak jak říká kolega Bisky, to jenom tu situaci zostří. My přece musíme trpělivě vyčkat, až bude vhodná doba na nějakou slušnou privatizaci, aby bylo zajištěno, že z toho budou také nějaké peníze. Musíme také říci, že část těch peněz privatizace je třeba také investov, investovat. A musíme ustoupit eh, z požadavku na kofinancování eh, v souvislosti třeba se strukturálními fondy, protože v Řecku na to nejsou peníze. Samozřejmě jsme pro úspornou politiku, pro, restruktur, eh, pro restrukturalizaci, ale bez růstu to nepůjde. Ve finále, když se bude postupovat pořád stejně, se nepodaří Řecko zachránit, nepodaří se zachránit ani naše banky, ani naše daňové poplatníky a nastane chaos. A proto prosím, pane předsedo komise, a platí to i pro radu, my potřebujeme nejenom úsporu, ale také růst pro zaměstnanost a to bude rozhodující pro budoucnost Řecka, ale i Evropy. E, mezi otázka od kolegy Ransdorfa.

eine Krise gibt, hat es echte Probleme gegeben. Es ist gar keinen Sinn, das zu leugnen. Eh, ano, eh, v, eh, v, zemích, v zemích, kde docházelo k privatizaci, tam byly problémy. Samozřejmě je možné, že se to zneužije, zneužívá. Takové úspory se dají i zneužívat, ale uh, když by někdo tvrdil, že prostě se nemusí nic měnit, to je také chyba. Proto si myslím, že je třeba plně podpořit eh, opatření vlády pana Papandrea. Oni jdou správným směrem, to si musí uvědomit všichni, to je jediný způsob, jak se z té krize dostat, ale zároveň musí tam být politika růstu. To jsem řekl, chtěl říci naprosto jasně. Takže zneužívat z žádné strany, to je jasné. Děkuji panu kolegu Svobodovi a Nyní, eh, nyní hrabě Lambsdorff dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, po hlasování o důvěře včera eh, v Aténě s tím známým výsledkem, jak jsme viděli v novinách Bild, v Německu, kde stálo, že tedy řecký papandreou přežil, Evropa si eh, oddechla. Já jsem měl také z toho výsledku radost, ale myslím, že by to mohla být také radost předčasná. Teď totiž eh, jde o to, jestli příští týden přežije nebo projde ten velký úsporný balíček a ani potom nebudeme moci ještě vydechnout. Bude potřeba ještě další kroky, než se podaří z krize vymanit. Myslím, že zde bylo řečeno, že eh, Řekové potřebují světlo na konci tunelu, ale já také musím říci, že lidé ze zemí, kteří to všechno platí, také potřebují světlo na konci tunelu. Eh, těm se říká, že mají dávat a nikdy to nekončí a řekům se eh, zase říká, že mají šetřit, šetřit, šetřit a také to nevidí žádný konec. Eh, samozřejmě na jednu stranu by bylo dobré provést privatizaci, liberalizovat to vlastně tu ekonomiku, která je zcela zkostnatělá, to je naprosto jasné, ale je také naprosto správné, že je potřeba investovat pro růst ekonomiky a že nevy a že nevyužité prostředky by se měly řekům eh, dát k dispozici tak, aby je mohli použít na investici. Když se podíváme dopředu, tak je důležitý pakt stability a růstu, ten je potřeba posílit, zabránit tak budoucím krizím a k tomu patří i tedy eh, ta eh, ta eh, obrácená kvalifikovaná většina. Tomu by žádný normální občan asi nerozuměl, to je jasné. Na jednu stranu tedy na jednu stranu pakt stability a růstu, který bude skutečně mít nějakou, nějaký smysl a funkci, a v preventivní fázi toho paktu stability je tedy ten systém eh, obra- eh, hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou je nezbytné. A já bych byl velice rád, kdyby i tento parlament tento projekt tady podpořil. Děkuji, pane kolego Lambsdorfu. A nyní kolega Cavela jednu. Herr Kollege Graf Lambsdorff, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Giegold? Přejmete otázku od pana Gigolta? Herr Lambsdorff, ich bin Ihrer Meinung, dass Griechenland Pane Lambsdorfe, já jsem toho názoru, že eh, Řecko potřebuje politickou jednotu, ale to začíná tím, že ty návrhy, které tam padnou, musí být vhodné země bude jednotná pouze, když se obnoví důvěra vůči politické a ekonomické elitě. A to závisí na tom, jestli ty politické návrhy, které tam teď jsou eh, vlastně podány, také vyvolají tu jednotu. Ale já bych si také přál větší soudržnost ve vaší eh, skupině. Tady eh, mluvíte o euroobligacích v Německu se o eurobondech mluví zase úplně jinak. Ve vaší frakci v Bundestagu tam jsou vlastně největší projekty pane, tak toto nepůjde, pane, pane kolego, eh, toto nebyla otázka, to, pro, na to nemůžete modrou kartu využít. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsem z Řecka a proto chci poděkovat komisi, radě a také Evropskému parlamentu za veškerou podporu, která byla posud Řecku poskytnuta. A chci především poděkovat eh, představitelům komise, kteří již 18 měsíců pracují intenzivně na řešení řecké krize. Dámy a pánové, hodně jsme dnes eh, hovořili o Evropě na tomto plenárním zasedání. Chci přednést jen jednu vlasteneckou poznámku. Eh, název Evropy jsme dali Evropě my, my řekové. My jsme také přispěli eh, k vytvoření evropské civilizace a evropských principů. Eh, co není chtějí evropští politici? a evropský lid. Žádáme vaši solidaritu a váš respekt. Co můžeme slíbit? Můžeme slíbit, že budeme pracovat velmi tvrdě, aby naše země se znovu postavila na nohy. Naše země, tu jsme eh, přivedli tam, kde je my. My jsme za to zodpovědní. Mám tady eh, návrh. Ještě minutu, prosím. Ještě minutu, pane předsedo. Mám tři návrhy, jen velice stručně. Měla jste jednu minutu a proto teď dám slovo kolegu Broncovi jedno a půl minuty. Pane předsedo, řada žadatelů o azyl z Libie a z Tuniska budou na programu jednání. Tunisko svrhlo svoji diktaturu. Co tyto lidi ovšem žene ze své země. Ben Ali, nedávný eh, diktátor, v podstatě by měl být na konci fronty. Nicméně rád bych se zeptal na konkrétní osobu, eh, která se dostala do eh, svízelné situace. Otázka zní, zda Malta a Itálie by měla přijímat tyto uprchlíky nebo ne a nebo zda by tyto prchlíky měly přijímat členské země. Já si myslím, že nikdo by neměl tyto lidi přijímat a tyto lidé dříve nebo později by se měli vrátit do severní Afriky. Pokud pravidla o azylantech budou vytvářet povinnost přijímat tyto prchlíky, tak musíme tyto věci změnit. Máme pravidla, abychom je také mohli změnit. Je na členských státech, na Evropské unii, aby mohla přijímat nebo odmítat mezinárodní dohody. A přišla chvíle, abychom zastavili příliv těchto uprchlíků, abychom situaci změnili. Také e, hovoříme o Chorvatsku. Jaké kroky učiníte, abyste ujistili, že bude spravedlivé referendum, kde budou zastoupeny obě strany a také nebudeme marnit eh, finanční prostředky. Já se obávám, že otázka spravedlnosti se neřeší. Je to země plná propagandy a eh, myslím si, že tuto otázku tedy musíme náležitě probrat. Děkuji. Děkuji kolegu Bronzovi. Kolegyně Galpelc, dvě a půl minuty. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. A schůze další Evropské rady se bude týkat eh, důvěry. Je to historický moment, historická chvíle, protože odhalí eh, skutečné výzvy a Evropská unie bude muset najít řešení. A ta řešení jsou všechna propojená. Já chci poděkovat maďarskému předsednictví za skvěle odvedenou práci, zvláště Anice Děry, eh, ministrini zahraničí, která zvládla obrovské množství práce, dodrželi, dodržela eh, svou cestovní eh, mapu, veškeré lhuty a předsednictví bylo vůči parlamentu velmi vstřícné. Ty úkoly eh, nebyly jen pro maďarské předsednictví, ale pro celou Evropskou unii. Šlo o to odstartovat evropský semestr a nový balíček eh, ekonomické zprávy, to byla také velká výzva. Tento legislativní balíček obsahuje ještě některé nevyřešené otázky a Rada i parlamentu mají obrovskou zodpovědnost. Měli by se dokázat dohodnout, eh, měli by se rozhodnout, jestli budou pokračovat ve starých eh, způsobech jednáních, jestli rozvolní závazky eh, diktované paktem stability a růstu, a nebo jestli otevřou novou kapitolu ekonomické zprávu a zavedou nové přístupy se společnými evropskými pravidly, společnými evropskými přístupy a to by posílili eh, integraci Eh, koordinaci eh, nové ekonomické politiky v Evropě i její integraci. Eh, trhy potřebují společná pravidla, která budou jednotně prováděná, tak, aby byla jednotná měna stabilizována, aby i obyvatelé byli chráněni před dopady krize. Děkuji. Děkuji kolegyni Galpelc a nyní kolega López Aguilar dvě, dvě minuty. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo Členové Evropského parlamentu chápou velice jasně, že diskuse, která probíhá na téma Evropské rady, se soustředuje na téma v velké hospodářské krize eura a Řecka. Ale prosím, vzpomeňme si, že také musíme hovořit o dalších aspektech, že se musíme věnovat otázkám eh, eh, prostoru eh, vnitřních věcí a justice, a tedy zejména šengenského prostoru. Eh, na jedné straně je tady velká, eh, velká touha po demokracii na severu Afriky a na druhé straně jsou tady problémy obrovské eh, migrace. To ovšem nás nemůže vést k tomu, že bychom reformovali Schengen. Naopak musíme posílit Schengen. Jsou tady velké nečekané migrační tlaky. Ano, to ovšem postihlo v letech 2004 až 2006 také Kanárské ostrovy, tedy španělské území. A my říkáme, v takových situacích situaci, je třeba dělat více a lepší Evropu. Je třeba samozřejmě eh, také brát v úvahu i eh, touhu po demokracii na sousedních ostrovech. Víme, že Malta, Itálie, Francie také čelí eh, velkým tlakům. Tady je zapotřebí, aby rada zpracovala náležitě celý balíček, balíček o migraci, nařízení o Frontexu a také doložku o solidaritě v článku 80, což znamená Eh, aktualizovat směrnici 2001 55. A tady je zapotřebí reagovat na tu situaci umožnit eh, určitou reakci v určité výjimečné situaci, obnovit kontroly na vnitřních hranicích, eh, ale pouze ve výjimečné eh, situaci. Jaká bude tedy evropská dimenze, která bude skutečně komunitární, když nevyřešíme tuto otázku, když se pustíme kontraproduktivní cestou? Děkuji. Děkuji a nyní kolegyně Valian dvě minuty. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Co se týče otevřenosti, tak v posledních letech v Evropě jsme viděli také, že se naše jednota drolí. Vidíme ve světle imigrace prosazování národních zájmů, je to otázka peněz. A bohužel tato globální ekonomická krize poukazuje na ty nejhorší populistické tendence například prohlášení o Řecku ze strany národních eh, politiků, ty pouze přispívají eh, ke větším zmatkům a spekulacím na trhu. A také dochází eh, ke kontaminaci všech podobných věcí. Takže Řecko sdílí svoji odpovědnost v této krizi, to, tuto odpovědnost sdílí také vůdci v Evropě, ale musíme pomoci Řecku náležitým způsobem, protože jinak bychom eh, ne, se neubírali k dalším novým eh, technickým balíčkům. Musíme uchovat tuto jednotu, protože v tuto chvíli provádíme psychologickou válku a trh eh, v podstatě nyní zkouší tuto jednotu, ani ne tak ekonomickou situaci v Řecku. Potřebujeme velkou odvahu, aby Evropa stála za Řeckem a také bychom měli snížit úrokové sazby, ukázat větší flexibilitu, co se týče přístupu k novým fondům. Kromě toho Řecko musí být eh, připraveno vzít osud do svých rukou. Co se týče úsporných opatření, ta jsou nutná, ale musíme pamatovat, že nestačí z dlouhodobého hlediska k ekonomickému oživení. Musíme se vrátit eh, k základním otázkám, musíme prosadit eh, růst, prosadit investice. Doufám, že zítra evropští vůdci budou rozhodovat o solidaritě, protože Řecko je evropský projekt, stojíme jako řekové za tímto projektem, stojíme za Evropou. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Borgesio, jedna minuta. Presidente, sulla Grecia, direi che basta... Děkuji mnohokrát. Co se týče Řecka, eh, když posloucháme, co se zde říká, tak eh, chápeme, kde jsou jednotlivé členské vlády. Nejsou tady jasně stanové cíle, nic takového. Řečtí občané a eh, řečtí podnikatelé v podstatě nemají nic, co by jim mohlo pomoci. Co se týče imigrace, tak jsem zaslechl také Itálie, ale nedávno zaznělo veřejné prohlášení, a to bylo na začátku libyské tragédie, kdy všichni se podělí o tyto uprchlíky z Libie, každá země své minimálně 300 tisíc, tři, tři tisíce těchto eh, uprchlíků a takto se o ně podělíme, ale nestalo se to. Dále různí ministři prohlásili například také ty, co zastupují eh, Severskou ligu, že takový je přístup. Eh, další důležitá otázka je Chorvatsko. Chtěl bych vám pouze připomenout, je to varování papeže Chorvatům, který řekl, pospěšte si, protože tento projekt začíná být příliš Ko- kolegyně Mauro, dvě minuty. Kolega Mauro. Děkuji. Právě ta složitá a dramatická povaha pořadu jednání té eh, rady nám ukazuje, jak nám chybí nástroje pro řešení těch problémů, které máme v Evropské unii. <clears throat> Máme mnoho práce a eh, velice často ty úkoly nedokážeme splnit, protože nemáme dostatek odvahy. Stále ještě nemáme Spojené státy evropské. Nemáme žádný jednotný nástroj, který by nám pomohl tu situaci vyřešit. Vlády členských stát protahují nalézání odpovědi na ty otázky a proto stále ještě nemáme řešení. Nemáme Spojené státy evropské a proto potřebujeme lepší vůdcovství i ze strany evropských vlád, ale i především evropských institucí. Eh, Pan Barozo tu není, ale myslím, že neměl být zvolen po druhé, protože je příliš uh, opatrný. Uh, ordine del giorno che dovrà affrontare il Consiglio il 24 giugno. Uh, ten program rady by měl radu přivést k tomu, aby sebrala veškerou odvahu a přinutila eh, národní vlády eh, předřadit evropské zájmy nad své vlastní eh, zájmy. Jinak budeme do nekonečna hovořit o tom, jak kvůli domácím zájmům franska, francouzská vláda bude narušovat Schengen, anebo italská vláda, nebo řecká vláda jsou příliš slabé na to, aby přijali zodpovědnost za svá rozhodnutí. Bez toho, abychom vysvětlili politickou povahu evropského projektu, se nám nepodaří naše problémy řešit. Děkuji kolegovi Maurovi a nyní kolegyně Podimata dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dovolte především připojit se k poděkování, které již vyjádřila paní Zavela. Děkuji, že takto poděkovala. Chci poděkovat um, uh, Evropě, evropským zemím za podporu pro Řecko. Řecko, dámy a pánové, jak to ukazují události posledních dnů, je připraveno zintenzivnit a zrychlit své úsilí, podpořit strukturální reformy, ozdravit finance. Aby toto úsilí bylo úspěšné, je zapotřebí splnit dvě podmínky. Za prvé, musíme našim občanům být schopni eh, nabídnout nejen úspory, ale také určitou pozitivní perspektivu rozvoje, zaměstnanosti, nových pracovních míst. A druhá podmínka je vytvořit klima bezpečnosti i podpory ze strany Evropské unie tedy atmosféru politické soudržnosti a to během celého období krize, zejména v posledních týdnech. jsme konfrontováni eh, s neformálním dialogem mezi Evropskou centrální bankou a evropskými hlavními městy, eh, včetně výsledků eh, ratingových agentur a to všichni se vyjadřují k záchrannému balíčku pro Řecko. Vážení kolegové, chci říci, že tato zvláštní situace není k úcti ani Evropě, ani evropským eh, politikům. Je to kakofonie, která musí skončit, protože pouze v eh, podmínkách sociální soudržnosti eh, bude možné, aby velice náročné úsilí řeckého lidu uspělo. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Podimata. Nyní kolegyně Latford jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Velká otázka, která stojí před eh, evropskými vůdci zítra, je, jestli dokáží eh, ochránit evropské úspěchy, společnou měnu a zónu volného obchodu. Více Evropy není odpověď na všechno, ale na takovéto otázky potřebujeme stabilitu evropského rozhodování. Eh, vítám ostřejší prohlášení předsedy Barose, než co řekl v květnu tehdy měl eh, vlastně učinit tyto kroky vůči Itálii a Francii, než eh, co udělal, eh, než co řekl Manfred Weber dnes. Mario Monti měl skvělý článek včera ve Financial Times. Kritizoval kulturu přílišné zdvořilosti v radě, kdy se kdy se eh, vlády vzájemně vlastně eh, chrání eh, se kritizovat. To všechno je, za to všechno vděčíme falšované řecké statistice. My potřebujeme tu otevřenost, bez které vzájemná důvěra není možná. Kolegyně Latfordové, děkuji a nyní kolegyně Provera dvě minuty. Migrazione. Děkuji mnohokrát. Otázka emigrace vidíme, že žádná země sama o sobě nemůže řešit takovéto krizové situace přílivu imigrantů. Máme velké imigrační toky, které musíme řešit pomocí našich politik. Chceme řešit bilaterální, multilaterální dohody k zemí, které budou řešit takovéto situace. Bohužel Itálie nyní chce použít nástroje mezinárodní politiky, ale bohužel ty nedostávají ambicíme smlouvy. Členské státy v první řadě musí řešit eh, problémy přílivu uprchlíků jednotným způsobem, musí spoléhat na evropskou solidaritu. A já bych požádal Evropskou komisi, aby nám odpověděla, kdy budeme hovořit eh, o eh, těch vysílených obyvatelích v uvozovkách kdy budeme mít patřičnou směrnici, která bude řešit tuto otázku. Zda také existují nějaká konkrétní čísla, jaká je situace. Je důležité, abychom prosadili společnou politiku v oblasti migrace, abychom náležitě sdíleli eh, takováto břemena. Děkuji mnohokrát a není dvě minuty pan Odi. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní ministrině, eh, výkonná předsedkyně Rady Evropské unie. Také vám chci poděkovat za velice vynikající eh, vedení a vážené zástupci komise. Chci tady říci několik věcí, které se týkají Řecka. Za prvé, finanční konsolidace Řecka. Vidíme, že je velice obtížné eh, vládnout eh, pod tíhou minulosti a současně počítat s budoucností. Bylo by Eh, dobré, kdybychom měli jakéhosi ombudsmana pro eh, úvěr, který by mohl vložit řecký dluh do adekvátní finanční struktury. Eh, byl by tady politický konsensus, že by nedocházelo ke ztrátám kapitálu. Proč si nepředstavit rozdělení řeckého dluhu, abychom umožnili řecké vládě, aby zvládala budoucí postup a mít takového ombudsmana, který by vlastně pomohl restrukturalizaci. Pokud je o úrokové sazby, potřebujeme i účast bank banky velice se eh, obohatily, eh, když eh, se zvýšily úrokové sazby, poskytovali velké půjčky v naději na obrovské zisky. Bylo by dobré, kdyby evropský orgán finančních trhů se také vložil do této věci a Eh, to, čemu my v našem francouzském právu říkáme, eh, že když jde o eh, zneužívající podporu předlu, předluženého plátce, je třeba zakročit. Pokud je o růst, je třeba podpořit návrh předsedy Baroza na plán jedné miliardy eur, abychom měli skutečný plán na rozvoj Řecka. A já připomínám myšlenku, kterou vyjádřil Daniel Cohn-Bendit, 4 eh, HDP jsou vojenské výdaje. Když by Evropská unie mohla provést eh, arbitráž mezi eh, Řeckem a Tureckem v kyperském sporu, uspořili bychom v Řecku 2 těchto výdajů. No? Nun, Frau Kollegin Estrela für zwei Minuten. Prosím, paní Estrela na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Co se týče nadcházejícího zasedání rady, tak mám velice nízká očekávání, protože v Evropské unii je prostě zmatek a nepořádek. Místo rozhodných rozhodnutí máme váhání a místo solidarity egoismus. Tak to tady vypadá. Podívejme se na řeckou situaci, nebudu hovořit o Portugalsku, o mé domovské zemi, protože byla zvolena právě nová vláda, která Eh, začala vládnout. Já přeji úspěch této nové vládě i portugalskému lidu, ale dovolte mi, abych se zmínila o Řecku. Řecko není leciaká eh, stará členská země. Je desítky let eh, členem jednak Evropské unie, ale také eurozóny. A je užitečné připomenout, že Řecko je také kolebkou demokracie. To by měly být dostatečné faktory k tomu, aby si tato země zasloužila nejvyšší úctu ze strany Evropské unie. Řekové nesou velkou odpovědnost za dramatickou situaci, do které se dostali, nicméně tuto odpovědnost musí nést také evropské instituce. Pan Papandreou, premiér, udělal vše, co bylo v jeho silách, aby vyřešil tuto obtížnou situaci, byl velice odvážný, eh, také zavedl úsporná eh, opatření, která jsou téměř nemožná, čili to samé se mohlo stát eh, v Řecku, v Irsku, eh, v Portugalsku, v Belgii, ve Francii, v Itálii. Takže zeptejme se evropských institucí a já žádám odpověď na tuto otázku. Když máme tyto skandální úrokové sazby, ohromný Eh, veřejný dluh, jak tyto země mohou prosazovat eh, růst. Tyto země se nacházejí ve skutečně krizové situaci a pokud eh, platí, že pokud vás se nezachrání tato nemoc, tak vás může zabít. A já si myslím, že hlavním vyníkem jsou tady ratingové společnosti, které zavinily tuto krizi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. První a důležitá věc, když chceme zabránit požáru, první důležitá věc je nezahrávat si s ohněm. Řecká vláda musí zavést pořádek do svém domě, aby pak mohla také sehrát svou úlohu EU. To znamená, Řecko musí obnovit důvěryhodnost. Apel na odpovědné chování samozřejmě směřuje ke všem vládám Evropské unie. Tam se zdá si všichni politikové uvědomují, jaké dopady mají jejich prohlášení eh, na Řecko, eh, jak, jaký vliv to mělo za posledních rok a půl. Vyhněme se kakofonii v našich projevech na téma Řecka. Čtyři věci potřebujeme. Potřebujeme jednotné Řecko s jasným hospodářským a rozpočtovým plánem. Za druhé, Evropskou unii a eurozónu sjednocení kolem stejného cíle. Za třetí, trochu více času, než jsme původně mysleli na privatizaci. A za čtvrté, dobře chápanou solidaritu, která znamená nejen poskytování nových půjček, ale také technickou eh, pomoc ze strany všech partnerů i komise. Děkuji. A kolega Ranchel dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl říci, že má očekávání v případě této rady, vzhledem, když, když se podíváme především na situaci, která se vyvinula v posledních několika týdnech, tak očekávám vysoce odpovědné rozhodnutí. Také na poslední radě byla určitá snaha odložit rozhodnutí o další tři měsíce. Já tedy doufám, že nyní bude rozhodnutí odpovědné, protože finanční a ekonomická opatření jsou zcela zásadní pro budoucnost Evropy. Ekonomické a finanční záležitosti jsou také zcela zásadní, když se podíváme na celkový cíl Evropy, a to je zachování míru. Když se podíváme na tyto jednotlivé problémy, před kterými stojíme, tak zjistíme, že členské státy si vzájemně přestávají věřit. Je tady nedostatek důvěry. A podstatě naopak podněcují mezi sebou rozdíly mezi jihem, severem, eh, mezi centrálními státy a tak dále. Čili vidíme eh, určitý úpadek, který začíná panovat v Evropě a doufám, že nezávisle od těch odborných eh, rozhodnutí a politických okolností, ta nejvyšší, nejdůležitější otázka zní, zda chceme, aby Evropský projekt byl skutečným modelem pro mír v Evropě a to je v sázce. Co zjišťuji? E, v celé řadě projevů našich politických vůdců, v čele těch, kteří e, jsou ze zemí, kde jsou problémy nebo zemí, které přispívají e, těmto zemím. Tyto projevy jsou velice často nezodpovědné a často Přenášejí a poukazují eh, na určité rozdíly eh, mezi těmito státy, což je nešťastné a já si myslím, že musíme dobrým způsobem tuto krizi vyřešit. Děkuji, kolega Pitár, dvě minuty. Děkuji. Chybí nám eh, vzájemná důvěra. O tom už zde bylo hovořeno a to také diktuje rozhodnutí evropských vlád vůči Řecku. Evropa teď vypadá jako fotbalový tým, který prohrává o dva góly a hráči se domnívají, že to ještě všechno doženou, bez toho, aby si vzájemně přihrávali a hrají všichni individuálně. Ale to je ztrácení času. I kdybychom měli jenom samé Maradony v tomto týmu, proti krizi bychom takhle nevyhráli. Řecká krize by se bývala dala udržet pod kontrolou, ale my jsme teď ve velice obtížné fázi, což znamená, že teď tady máme tu škodlivou nevraživost a ekonomika to pociťuje. Mnohé národní vlády prokazují, že eh, nemají ve svých řadách opravdové vůdce. V Evropě je závažná krize, ale nejde ani tak o krizi státního dluhu. Jde o to, že finanční trhy stále ještě nemáme regulovány. Vlády prostě e, ukazují prstem a tvrdí, že e, se všechno e, vyřeší úsporami veřejných výdajů a pak, že se uvidí, ale ono se neuvidí. Takovéhle úspory nikdo nepřežije. My potřebujeme i růst, potřebujeme se zaměřit na zdroje a uplatnit je správně třeba ve výzkumu a konečně otázka e, migrace. Řekněme to na rovinu. Nekom, neútočte na Schengen. Eh, Schengen pomáhá udržovat jednotu Evropské unie my potřebujeme zvládnout ty migrační toky z Bruselu. To je jediná cesta k bezpečnosti a solidaritě. Děkuji. Děkuji kolegovi Pitelovi a nyní kolega Marinesku dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Maďarské předsednictví za chvíli skončí a já děkuji maďarskému předsednictví, že se podařilo eh, pracovat s některými velice složitými otázkami. Evropská rada, která se sejde tento týden, dokáže, zda evropský semestr byl skutečně realizován, eh, protože členské státy budou muset tyto výsledky pak aplikovat. Musí prokázat, že jsou odpovědné, že jsou zaangažované a respektují nové mechanismy. Program stability konvergence, národní reformní programy jsou eh, nutné, ale nejsou sami o sobě dostatečné. Potřebujeme dobrý konsensus v oblasti zprávy ekonomických záležitostí. Parlament odvedl obrovské úsilí, aby dospěl ke kompromisu a já věřím, že bude zítra schválen a doufáme, že také Rada schválí tento balíček tak důležitý pro Evropskou unii. V poslední době se hodně hovořilo o šengenském prostoru. Je jasné, že je zapotřebí obnovit šengenské mechanismy. E, nepotřebujeme e, jednostrané obnovování hranic, to přece není řešením. Ve chvíli, kdy určitý stát nemůže splnit odpovědnost na vnějších hranicích, potřebujeme podporu pro takový stát, potřebujeme Frontex, ale když není možné situaci řešit, pak rada na základě návrhu komise může kvalifikovanou většinou rozhodnout, že dočasně a na omezenou dobu obnoví kontroly na vnitřních hranicích. Myslím, že jednostrané obnovování hranic, tak jak se to nyní stává, to není řešení. Zpráva předsednictví o integrační strategii ve prospěch Rómů a závěry o zahájení strategie pro Dunaj. To jsou velice důležité kroky a budou moci podpořit všechny tyto důležité politiky. Děkuji. Děkuji kolegovi Malinesku a nyní kolega Kelam jako poslední. Děkuji. Pane, <clears throat> vážení, eh, Faktorem eh, v této prohlubující se eh, krize, eh, která vede k dalším problémům, ten faktor známe. Nyní se dostáváme do situace, kde solidarita a odpovědnost jsou tím, co nám zbývá, tím jediným, co bude platit. Ale solidarita neznamená jenom všichni za jednoho. Znamená to také jeden za všechny. Každý členský stát musí převzít zodpovědnost za Evropskou unii a musí eh, jednat ve prospěch společné Evropy. Ano, potřebujeme více Evropy a více Evropy také znamená větší kázeň, včetně konkrétních opatření vůči těm, kteří i nadále porušují pravidla. Abychom obnovili důvěryhodnost eurozóny, musí eh, komise být silnější a nezávislejší při provádění ekonomické zprávy a dohledu. Komise potřebuje mandát, aby mohla vyhodnotit ekonomickou situaci v, členské, v členských státech a vydávat včasná doporučení a varování. Ale tady bude důležitá politická eh, vůle eh, udělit také pokuty a jejich eh, udělení by mělo být pravidlem a ne výjimkou. Eh, úlohou, eh, úloha rady by měla být omezena tam v těch postupech, kde půjde o potenciální sankce. Důvěryhodnost Evropské unie bude možné obnovit i zlepšením kvality statistik a vyloučením jakékoliv manipulace fiskálních dat v budoucnosti. Moje země, Estonsko, stála před třemi lety před hlubokou ekonomickou krizí. Ale jednali jsme a podařilo se nám vstoupit do eurozóny. Všichni za jednoho a jeden za všechny. Všichni se musíme snažit reformovat společnost, eh, omezovat výdaje. To je jediná cesta zpět k růstu a stabilitě. Děkuji. Děkuji kolegu Kalamovi a teď máme postup Catch the Eye a teď dám slovo kolegovi Kelimu. Děkuji, pane předsedo. Dnes hovoříme o tom, že budeme neustále dávat, dávat a přitom také šetřit a šetřit, šetřit. Chtěl bych hovořit o další dimenzi a to je brát, brát, brát. Krom, eh, hovořím konkrétně o úrokových sazbách, které dává ECB Irsku, kdy se snažíme naplnit cíle, které nám byly stanoveny, ale nedaří se nám to. Díky komisi máme pocit, že se k nám komise nechová spravedlivě. Úrokové sazby jsou v podstatě takovou smyčkou okolo krku tonoucího, který se chce zachránit. Zítra tedy uvidíme, co udělá rada zda opět přiškrtí nebo ne. Zda se nám podaří naplnit naše cíle, zda budeme opět součástí velké Evropy. Děkuji a nyní kolegyně Trabajdy, a pan kolega Trabajde. Děkuji. Doufám, že Evropská rada schválí ty tři priority maďarského předsednictví i e, strategii pro Romy a e, přístupová jednání s Chorvatskem. Ale hlavním cílem e, je schválení balíčku o ekonomické správě. Maďarští odborníci a diplomaté si zasloužili chválu za práci, kterou odvedli tím, že ty problémy snížili na pouze několik málo. Maďarská vláda bude muset se dostat ze slepé uličky a pomoci vyjednat eh, dohodu na nejvyšší úrovni. Otázka je, jestli vláda Viktora Orbana má dostatek politického respektu, aby mohla zajistit prosazení eh, evropského semestru. Má pan Matoč vůbec dostatek politických zkušeností, aby eh, Eh, se za něj postavil. Myslím, že evropský semestr vlastně ani nezná. Evropa to potřebuje a potřebuje posílenou ekonomickou zprávu. Děkuji kolegovi Tabajdemu a nyní paní kolegyně Figueiredo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Závažná sociálně ekonomická situace v celé řadě členských států by měla znamenat, že rada bude věnovat patřičnou pozornost těmto otázkám a také promyslí možné příčiny. Kdo je zodpovědný za neoliberální politiku, větší privatizaci, také zredukování a snižování hodnoty práce? Dochází také k ekonomickému poklesu, sociální exkluzi, chudobě a tak dále. Rada by tedy měla přemýšlet i o těchto tématech, ale místo toho eh, spíše řeší neoliberální politiku, která vyvolala krizi v Irsku, v Portugalsku i v Řecku. Tyto politiky, které mají být přijaty, znamenají, že chudí lidé nebo ti, kteří mají svůj podnik, živnostníci, farmáři budou muset platit čím dál tím víc, zatímco bohatější budou mít opět větší zisky. Děkuji paní kolegyně Figueiredo a nyní kolega Oromajs. Tak, Děkuji, pane předsedo. Dosavadní migrační eh, politika EU selhala a proto Eh, to díky eh, plánům, eh, plánům komise a politika a Evropa je vlastně odkázaná na migrační proudy ze severní Afriky a přitom vlastně se potýkáme s nezaměstnaností mládeže. V Libii se za posledních 20 let zdvojnásobil počet obyvatel ale přitom jsou otevírány hranice vůči severní eh, Evropy, Evropě a to stále ještě zhoršuje tlak na evropský pracovní trh. My nepotřebujeme eh, příliv, eh, příliv migrantů ze severní Afriky. My nepotřebujeme partnerství pro přijetí migrantů, ale spíše na obrácení těchto, těchto tlaků. My potřebujeme silnější Frontex. O tom by měl summit rady Eh, hovořit, když bude hovořit o pokrocích v migrační politice. Děkuji kolegovi Obermajerovi a nyní eh, je na jednu minutu kolegyně Kolaská Bobinská. Děkuji bardzo. Większość czasu rozmawialiśmy o e, kryzysie. Děkuji mnohokrát. Bavíme se především o řecké krize a to zcela správně. Je to velké téma, ale pan předseda Barzo také žádalo o podporu, až se zítra bude projednávat také šengenská zóna. A pokud žádá a požádá opět parlament eh, o, parlament eh, o podporu, tak to znamená, že se nachází ve velice obtížné situaci, když vyjednává s představiteli jednotlivých států. Pro mě, jako pro Polku a pro Poláky, skutečnost, že můžeme svobodně cestovat eh, v Evropě v rámci šengenské zóny je určitý symbol svobody. To je velké aktivum, velký přínos Evropské unie a nemůžeme si dovolit, aby se tato výsada rozpadla. Já tedy žádám o obranu šengenské zóny a také žádám, aby Rumunsko a Bulharsko byly co možná nejdříve do tohoto systému zapojeny. Děkuji kolegyni Kolarské eh, Bobinské, nyní kolegyně Papadu. Kolegyně Papadopoulou, takže není, takže kolega Liberacký. Děkuji bardzo, paní předsedající. V čase dzisiejszej debaty z dużą... Děkuji, pane předsedo. Během dnešní diskuse jsem s velkým uspokojením konstatoval, že se hovořilo o, o původu názorů v liberálním a e, levicovém táboře. A dospěli jsme k závěru, že e, tady je velká hrozba. E, dohodli jsme se, že potřebujeme společný postup a já proto vítám prohlášení předsedy Baroza, že bude návrh, který se týká daně z finančních transakcí. Ano, vítám to. Je škoda, že nepracujeme na nějakém návrhu textu již nyní, ale je tady ten příslip. Jednu věc chci zdůraznit. Soustředujeme se na eurozónu, ale máme v EU také země mimo eurozónu. Zajištěme, aby nebyly velké problémy také v těchto zemích. Děkuji. Děkuji kolegovi Liberackému a nyní kolega Kumucakos zde není, takže kolegyně Kucitil. Děkuji, pane předsedo, k imigraci. Zítra očekáváme tři věci. V první řadě šengenská zóna by měla být bráněna, protože to znamená svobodu svobodu pro občany. Je to viditelné pro naše občany. Za druhé, společná odpovědnost, co se týče externích hranic, ne pouze interních hranic. Potřebujeme silnější Frontex o opět větší solidaritu a sdílení odpovědnosti. Musíme také zajistit více spolupráce se zeměmi eh, v oblasti Středomoří země procházejí revolucí a zítra, co se týče imigrace, potřebujeme silnou politickou vůli. Pokud nebudeme mít tuto vůli, tak budeme neustále hovořit o těchto tématech, ale nebudeme přijímat konkrétní rozhodnutí. Kolegy. Děkuji kolegu Pozitilovi a závěrem této debaty dám slovo panu komisaři Ševčovičovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení eh, poslanci Evropského parlamentu. Myslím si, že dnešní velice živá diskuse je jasným důkazem toho, že program Rady je vysoce a také velice důležitý pro budoucnost Evropy. Ano, situace v Řecku je velice obtížná a víme, že nemáme žádná snadná řešení, ale jsem rád, že také zaznělo, že můžeme řeckému lidu ukázat, že to není pouze o šetření, o škrtech, ale také, že je to o světle, které je na konci daného tunelu a věříme, že řekové se dostanou opět na cestu růstu. Šetření musí být doplněno také opatřeními, eh, která budou prorůstová a věřím, že Evropská unie i Komise to může zajistit. Pomůžeme Řecku, aby zvýšilo administrativní kapacitu, můžeme pomoci Řecku, aby absorbovalo lépe strukturální fondy, aby eh, se zaměřili na prorůstové sektory a pomůžeme řecké právě ve výběru daní. Víme, jak pomoci této zemi, aby zlepšila svůj vzdělávací systém a myslím, že to všichni můžeme udělat nyní. Komise je připravena takovýmto způsobem postupovat. Jsme připraveni připravit eh, programy technické pomoci, které pomohou překlenout eh, ta šetřící opatření. Chci říci, že Evropa je solidární, stará se a pomáhá zemím, které se dostávají do takovéto zoufalé situace. Ale myslím si, že také potřebujeme stejné sdělení ze strany řeckého establishmentu. Můžeme udělat vše, co je v našich silách, ale potřebujeme také, aby řecká strana prokázala eh, odhodlání, jednotu a prosazování těchto rozhodnutí. A to je eh, má výzva. Výzva řeckým vládním zástupcům, aby nám poukaz, ukázali svoji vůli spolupracovat a odhodlání provádět tato opatření. Je to skutečně odpovědná, abychom postupovali tímto způsobem. Řada z vás se zmínila o velice důležitém prvku a to jsou závěry evropského semestru, ale nebohu? o tom hovořit, protože bychom potřebovali, aby se poslanci vrátili ke svým voličům, aby vysvětlili, že tento semestr skončil a začíná nový semestr, protože vím, co chceme udělat. Máme doporučení pro jednotlivé země, které jsou velice jasná, detailní pro jednotlivé členské státy, ale nyní potřebujeme spolupráci ze strany národních orgánů, úřadů a vlád, aby naplnili Eh, tyto doporučení a provedli reformy v členských státech, protože pouze tak eh, zlepšíme kvalitu a konkurenceschopnost evropské ekonomiky a díky tomu eh, se dostane ekonomika opět do správných kolejí. Co se týče té transační daně, ta bude navržena. Uděláme vše pro uzavření této otázky a to bude náš přínos ke globální diskusi na toto téma. Opět Evropa bude vedoucím činitelem a věříme, že naši celosvětoví partneři eh, budou následovat naše kroky. Někteří se zmínili o šengenské zóně, o důležitosti, abychom měli vysoce kvalitní imigrační politiky. A zde bych vás chtěl ujistit, že si plně uvědomujeme, svoboda, právo občanů volně se pohybovat v rámci Evropské unie je jedním z největších úspěchů a zcela jistě tomu chceme dostat. Jsme štra, strážci smlouvy a komise chce tedy zcela jistě uchránit tento evropský projekt, ale ve světle posledního vývoje musíme řešit nové otázky, které vyplývají z nové migrace, musíme konsolidovat eh, důvěru v daném systému. A z tohoto důvodu je komise přesvědčená, že pouze koordinovaný postup eh, celého společenství je mnohem lepší než eh, jednotlivé iniciativy členských států, a které chtějí zavést interní kontrolu hranic. Chceme zavést nový systém imigrace. Tento systém by měl začít fungovat do roku 2012. Je to přístup komise a doufám, že bude také podpořen ze strany členských států Evropského parlamentu. Pokud mohu, tak ještě slovo k tomu balíčku šesti opatření v oblasti ekonomické zprávy, protože jste slyšeli jednak to, co říkal pan předseda, a také se o tom bude zmiňovat můj kolega pan Oli Ren. Zmínil bych pouze jednu věc, a to je důležitost dohody která musí přijít eh, spíše dříve než později, protože čas běží a potřebujeme nové nástroje, abychom mohli řídit evropské ekonomiky lépe a spolehlivěji především v budoucnosti. Na závěr Chorvatsko. Myslím si, že přišla chvíle, kdy můžeme poblahopřát Chorvatsku, protože Chorvatsko se blíží k historické chvíli a já si myslím, že to bude velice pozitivní signál nejen pro Chorvaty, ale pro všechny občany na západním Balkáně. Chtěl bych poblahopřát Evropskému parlamentu a zpravodaji panu Hanesu Svobodovi, ale také maďarskému předsednictví, které odvedlo skvělou práci, protože opět prosadilo eh, tuto dohodu, takže budeme přijímat důležitá rozhodnutí. Chtěla bych také poděkovat paní Eniko Göry, eh, která neustále prosazovala velice přátelskou spolupráci s Evropským parlamentem. Chtěl bych jí poděkovat nejen za skvělou spolupráci s Evropským parlamentem, ale také s Evropskou komisí. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Ševčoviči, a nyní za radu dám slovo paní Dě. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení členové. Dovolte, abych využila tuto poslední příležitost, kdy hovořím eh, na plenárním zasedání v Evropském parlamentu za maďarského předsednictví, abych hovořila svou mateřštinou. Mnozí řekli, že maďarské předsednictví odvedlo dobrou práci. Děkuji vám za toto uznání. A já vím, že eh, to opravdu stojí za to pracovat jménem předsednictví eh, s parlamentem. Eh, předseda Barozo dnes hovořil o celém tom balíčku, komisař Ševčovič hovořil o Eh, Chorvatsku a dalších aspektech a mohu říci, že pro předsednictví být v osobním kontaktu s Evropským parlamentem, uvědomovat si všechny problémy v jiných institucích, to je obrovská eh, příležitost a obohacení pro všechny zúčastněné strany. Já vám tedy velice děkuji za tuto diskusi. Základní hodnoty a principy eh, tady vidím v konsensu. Jsou tady přímo filozofické eh, aspekty a v těch eh, je mezi námi souhlas. Musíme ovšem uznat, že také jsou velice složité otázky, kterými se bude zabývat Evropská rada. Když eh, se používá adjektivum historický, tak já jsem trošku v rozpacích, velice váhám s použitím takových kvalifikačních Slav. Ale rozhodně je tady eh, fakt, že eh, obavy a úzkost jsou velice špatnými rádci. Eh, když zítra a pozítří bude Evropská rada jednat, musí se vyhnout takovým aspektům. To je moje krédo, to je krédo předsednictví, že je třeba jednat ve vzájemné důvěře, odpovědnosti a solidaritě. To jsou hodnoty, na kterých stavíme eh, a na kterých rozvíjíme Evropu. Když reformujeme eh, šengenský eh, systém, azylový systém, zpráva ekonomických záležitostí a tak dále, opíráme se právě o takové hodnoty. Více Evropy, silnější Evropa, to žádá celá řada lidí. A za poslední půl rok jsme se právě o takové hodnoty opírali. Jsme přesvědčeni, že hlubší integrace je řešením našich společných problémů. A konečně obracím se na otázky, které jsme, nebo vracím se k obrázk, otázkám, které jsme zdědili od předchozích předsednictví a které jsme také dostali za úkol od Rady. Museli jsme dospět k dohodě eh, v konkrétních eh, složkách, eh, na kterých jsme pracovali spolu s vámi. Začnu ekonomickými otázkami. Už jsme hovořili o evropském semestru a děkuji komisaři Ševčovičovi. Opravdu stálo za to vysvětlovat občanům, co znamená evropský semestr, že poskytuje větší transparentnost a ukazuje, jak který stát zvládá své fiskální otázky a svůj rozpočet. Můžeme přivítat, že Evropský parlament věnoval tak velkou pozornost eh, tomuto nově zavedenému evropskému semestru a přísnému rozpočtovému hospodaření. To je dobrý základ pro růst, to je v kreativitě a tvrdé práci. Dovolte, abych uvedla dva důvody. Proč navrhuji, aby předložené texty byly schváleny? Tento balíček je lepší než původní návrh. V každém aspektu jsme udělali parlamentu určité ústupky. A to dokonce i v otázce obrácené kvalifikované většině. I tam jsme udělali ústupek parlamentu. Když pan Landov řekl, že v celém tomto balíčku eh, obrácená kvalifikovaná většina je problém, tak já s tím nesouhlasím. Já myslím, že právě eh, je důležité, že je tady určitá rovnováha, která by nám měla umožnit vyhnout se krizím, jako ta, která nás postihla v roce 2008. Dále dovolte, abych řekla, že Rada eh, vnitro justice eh, v červnu dospěla k dohodě a schválení eh, závěru Rady, které uchovávají svobodný pohyb, protože máme schopnost přizpůsobit se novým výzvám a výjimečná opatření se mohou přijmout pouze ve výjimečných situacích. Jakmile je na stole eh, legislativní návrh a my ho očekáváme již na podzim, pak můžeme dále společně pracovat na konkrétních podmínkách. Právě jsem dostala eh, zprávu, že souběžně eh, s tou, tímto zasedáním byla vyřešena ještě otevřená otázka týkající se Frontexu a za to vám velice děkuji. Další důležitý úkol, kterého se nám dostalo v radě, je zvýšit kapacitu ECB a my jsme dospěli ke kompromisu s Evropským parlamentem a daří se řešit problém zemí v severní Africe. A ještě bych chtěla reagovat na to, co řekl pan Tabajdy. Eh, chci vyvrátit tvrzení, že se opíráme o domácí politickou situaci. Měl by se zeptat eh, svých kolegů, kteří sedí ve výboru Ekon a kteří měli včera slyšení, jaká tam byla atmosféra. To byla velice odlišná. Pan Tabajdi by také měl slyšet odpovědi členských států na náš návrh. Můžete kritizovat návrhy, samozřejmě. To je možné ale e, věci se řeší v diskusi tím, že si věci mezi sebou vysvětlíme. A dále bych ještě chtěla říct jednu věc panu Tabajdimu. Pozitivní věci v našem předsednictví byly klíčové pro úspěch a to bylo především respektování eh, pravomocí jednotlivých institucí. Eh, toto je nyní eh, obsaženo, předáváme balíček šesti textů. Ostatně pan Barozo a jeho kolegové také pochválili maďarské předsednictví za tento postup. Herman van Rompuy, jakožto předseda Evropské rady, Eh, jistě s tímto dále naloží, jak bude považovat za nutné. A po ještě něco k vstupu Chorvatska. Prosím, eh, dávejme si pozor na používání přídavného jména historicky. Eh, jistě je to velice důležitý signál vůči zemím západního Balkánu, Eh, ohledně jejich budoucnosti v rámci Evropy. A my věříme, že zítra padne konečné politické rozhodnutí týkající se přistoupení Chorvatska do EU. V posledních hodinách našeho předsednictví Věříme, že se tato jednání uzavřou. Evropská komise pracovala neúnavně, neustále, aby umožnila zpracování eh, závěrečné zprávy, ta je pozitivní. A eh, Chorvati také velice intenzivně pracovali, aby vyhověli všem požadavkům. Čili my jsme se tomu také věnovali každým dnem, abychom tuto věc uzavřeli. A konečně chci poděkovat také vám, chci poděkovat eh, Španělsku a Belgii za to, že nám pomohli v rámci tří předsednictví eh, v této eh, roli obstát. Děkuji a přeji hodně štěstí polskému předsednictví. Děkuji paní Děry. Tím je eh, rozprava uzavřena a, do, a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je zpráva kolegy Des.